Präsident! Einen schönen guten Morgen, meine Všem přeji příjemné ráno, vážení kolegové. Naše jednání je zahájeno. A první bod na programu dnešního dne je zpráva pana Bacha ohledně náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření, nástupu na palubu, zrušení nebo významného spoždění letu. Takže nejdříve bych si dovolil předat slovo panu zpravodaji, panu Bachovi.